hlavních otázkách opravdu chce domluvit. A já tedy žádám komise, apeluji na vás, proč dáváte takovéto možnosti Číně? Proč se nevěnujete raději celosvětové kampani za demokracii? Hongkong měl přislíben autonomní systém. Čína v tuto chvíli porušuje sliby tím, že přijímá národní bezpečnostní zákon. Pokud chceme hájit demokracii doma a v zahraničí, tak nemůžeme jenom vydávat prohlášení o podpoře Hongkongu. Musíme svá slova zaštítit kroky. Potřebujeme strategii. Já se nemohu nijak podepsat pod to, co říká Washington o studené válce, ale Margaret Thatcher říkala, že problém je, když jdete uprostřed silnice, eh, mohou vás razit auta, která jedou oběma směry. Musíte si vybrat, kam si stoupnete, na kterou stranu silnice se postavíte. Děkuji. Děkuji vám. A v tuto chvíli Edoja Beneva, prosím, máte slovo. Děkuji. Včera jsme hovořili o usmrcení George Floyda. Musíme naslouchat ve středozemní oblasti za posledních několik let došlo k 20 tisícím eh, úmrtí. Evropská unie musí zaručit lidská práva na svém území a snažit se o podporu těchto hodnot i v zahraničí. Je třeba nastavit strategii tak, aby eh, fungovala. Musíme se věnovat otázkám genderové rovnosti a dalším. Co se týče Hongkongu, každý by měl mít právo na míru milovný protest. Musíme eh, dodržovat britsko, britskou deklaraci je třeba nastavit vzájemnou spolupráci mezi Evropskou unii a Čínou a o klíčových bodech musíme hovořit. Musíme hovořit i o rozdílech. Každý potřebuje víc než jen o dohodu o volném obchodu. Musíme myslet i na lidská práva. Děkuji. Děkuji. Nyní Karl Spuštymont. Děkuji, vážený vysoký představiteli. chceme, aby Čína respektovala Hongkong. Protože respektování Hongkongu znamená respektování mezinárodního práva a také práva na sebeurčení. Jinak eh, tady také otevíráme eh, respektování lidských práv. Eh, tady máme otázku, nezapomínejme na Ujgury a jejich pronásledování. EU zde selhává. Když máme e, hezké retorické obraty a e, fotografické dokumentace diplomacie, ale ve skutečnosti to nikam nevede, s Čínou nebudeme hosko, e, diskutovat o tom o jedné zemi, dvou systémech. Evropská unie naopak by ukázala, pokud nebude postupovat přísně, že máme jeden soubor Eh, principů, ale dvě normy. Eh, chci říci, že v takovouto diplomaci nevěřím. Pane Borele, eh, samozřejmě jsem, budu rád, když mě překvapíte. Děkuji. Nyní dávám slovo Andriosi Kubiliusovi. Prosím. Pane předsedo, pane Borele, zde zavrhujeme to, co dělají čínské orgány proti demokracii, proti mezinárodním eh, závazkům v Hongkongu. Zde postupujeme společně. Lidé v Hongkongu brání svá práva na autonomii. Na autonomii. Evropská unie by měla vyvíjet eh, tlak na Peking příští týden. Ale máme zde určitý paradox v krocích eh, čínských orgánů. Eh, pokusy o zničení demokracie v Hongkongu jasně prokazují, že se bojí tohoto malého ostrova demokracie. Většinou slabé orgány eh, ukazují svůj strach. A to mě tedy připomíná, jak skolaboval Sovětský svaz. Přesně tak i Sovětský svaz měl e, snižující se moc, autoritu, respekt a začal své obavy ukazovat. Čína si zaslouží, e, aby e, měli významnou roli globálně, ale zároveň se potřebují naučit více o demokracii od Hongkongu i Tajvanu. Děkuji. A nyní Mick Wallace na minutu, prosím. Eh, americký senát schválil jednomyslně zákon, eh, který měl chránit americké zájmy jak v Číně, tak v Hongkongu. Ale teď eh, dochází tedy k těm letem protestům, které se zvrhly v antičínské protesty americká, americká mašinérie, které jde o změnu režimu, do toho dává miliony dolarů. Tady vlastně v Americe máme brutální, eh, extrémně pravicovou vládu, administrativu. Eh, prezident stále více lidí nutí do nucených prací, to je horší než v jakékoliv jiné zemi na, eh, na zemi. A my se teď bavíme o hongkongských protestech. Kdy budeme diskutovat o Jemenu? Kdy budeme hovořit o tom, jaké škody páchá americká vláda? <clears throat> Děkuji. Nyní má slovo Antonio López Istoros White. Me pregunto qué hacemos aquí o si este parlamento tiene dotes Děkuji. Teď si kladu otázku, co tady právě děláme. Zda už předjímáme debatu o otázce Izraele. Proč, zatím, proč nezdiskutujeme o Izraeli? Je to levice a komunisté, kteří eh, o to žádali. Socialisté, a zelení eh, se k tomu vyjádřili jinak, trošku diferencovaněji. Tady máme také třeba o dohodu o letectví. Dnes eh, o tom tedy hovoříme z jakého úhlu pohledu. Někdo z Podemosu zde hovořil o Chile a Chile už není diktaturou dlouho, ale Kuba nebo Venezuela ano proč se věnujete otázce demokracie v Izraeli. Prosím, změňte diskurs. Jak vysoký představitel říkal, hovoříme tady o otázce, o které bychom diskutovat neměli, protože k tomu ještě ani nedošlo. Můžeme o tom hovořit, až k tomu dojde. Můžeme hovořit taky o předpokládaném e, zabírání území, ale ještě k němu nedošlo. Děkuji. Nyní má slovo Maria Arena na minutu, prosím. Merci. Děkuji. Pane předsedo, já jsem trošičku zmatená, protože jsem právě viděla výsledky hlasování včerejšího týkající se dohody o letectví s eh, Izraelem. Uh, a jsem zmatená, eh, že si ptám na to, zda naše eh, instituce ještě připravena bránit multilateralismu. Já slyším mnoho tady kolegů, kteří se eh, vyjadřují proti různým administrativám, které porušují multilateralismu a 400 poslanců se ani eh, nepoloží otázku, zda respektujeme eh, multilateralismus. Ehm, myslím, že vy jste přijal, pane Borel, odvážné rozhodnutí k otázce konfliktu Izrael-Palestina, ale skutečně se ptám, zda naše instituce, naše kapacita nemluvit dvojím jazykem a nemít dvojí standardy eh, se týče Číny, Ruska a co se týče mm, Izraele a Palestiny, tak nějak nejsme schopni eh, rozhodnout eh, ve věci, která se nakonec rozhoduje na mezinárodní úrovni. Skutečně je ta otázka, která se vrací nám jako parlamentnímu schromáždění. Děkuji. Jako další má slovo Natali Loazo na minutu a půl. Děkuji, pane předsedo. Já chci dneska vyjádřit trošičku znepokojení. Ano, skutečně koalici, která přinesl, vedla k vládě izraelskou vládu, která plánuje anexaci část um, oného břehu. Bylo by to nelegální, nebezpečné a bylo by to otrávené ovoce eh, eh, vztahů síly. Přesto, co nás eh, rozděluje, tady jedna jistota, to, že síla nedává všechna práva přesvědčení, že síla práva musí vždy porazit to e, právo síly. Já mám velké přátelství vůči Izraeli a to také vyvolává povinnosti. Věřím v moudrost izraelské demokracie. Říkám to jako eh, moje země, když eh, se Spojené státy zapojily do války v Iraku ze špatných důvodů, které měly negativní důsledky. Role přítele není mlčet, ale upozorňovat ty, kteří eh, riskují. My všichni tady v Evropě víme, že mír se dá dělat jenom s nepřáteli. Um, Izrael eh, má sílu, tak by měl využít ve prospěch míru. Vzpomeňte si na to, co říkal Jitzhak Radhi. Je to Eh, silný národ, který dokáže uzavřít mír se svými nepřáteli. Protože jste silní, buďte spravedliví. Děkuji. Děkuji, Ernest Utasu na jednu minutu. Děkuji. Samozřejmě Eh, otázka eh, zabírání území je porušením lidských práv. My samozřejmě jsme tady, protože to nechceme. My nechceme porušovat mezinárodní právo. Možná vás to nezajímá, ale většina členských států EU má zájem o obranu mezinárodního práva. Proto bylo včera chybou, že jsme neodložili hlasování o e, letecké dohodě s Izraelem, že pokud to nebude mít důsledky, tak jaké poselství vysíláme, jako bráníme multilateralismus jako EU. Myslím, že to je důležitá chvíle. My jsme nedávno mluvili o tom, že hlas EU, e, e, vliv musí být silnější pokud je tedy mm, chvíle, kdy musíme být silní, tak je to v tomto případě, protože Izrael přijímá rozhodnutí, které bude mít závažné důsledky. Já jsem eh, rád, že diplomati EU se eh, k tomu mm, postavili jasně. Nyní musíme znásobit diplomatické úsilí, aby se to nestalo, ale pokud se to stane, tak Izrael musí vědět, že budou důsledky. A ty vazby, které máme s Izraelem, budou muset být eh, revidovány. Budeme muset zvýšit úsilí, podpořit eh, Radu bezpečnosti a OSN. A eh, pokud se to stane, tak um, um, že se zdá, že k tomu dojde 1. července. Děkuji. A teď Parlo Borkia na jednu minutu. Děkuji, pane předsedo, vážený pane vysoký představiteli, vážení kolegové. Musíme na tuto mimořádnou vojenskou situaci zareagovat a musíme připravit návrh, který by proběhl legislativním procesem parlamentu demokraticky. Mě to překvapuje jako bychom zapomněli, jak funguje demokracie. Například, když jeden svrchovaný stát chce zmařit demokratický proces, a tomu tak v tuto chvíli je, přece musíme zareagovat. Evropa v tuto chvíli nepomáhá Evropská unie musí podle mého učinit více. Nemůže to takto jenom vzdát. Děkuji mnohokrát. Herbert Jan Husen, prosím, máte slovo na jednu minutu. Děkuji. Je zde celá řada stran, které jednostranně napadají Izrael, ačkoliv situace a plány Izraele nejsou vůbec jasné. Ta situace je mnohem komplikovanější, než jak to zde prezentujete. Je to součástí palestinského mandátu k ustavení a založení Národního židovského domu. kde se bylo vše pod vojenským velením Izraele. A do dnešních dnů to tak zůstalo. Pochopitelně to volání po anexi a možnost porušení mezinárodního práva, to je velmi kontroverzní téma, ale já myslím, že Evropská unie to sleduje pouze z jedné strany. Myslím si, že bychom měli tento jednostranný pohled na věc opustit a co možná nejvíce se snažit o zastávání role jakéhosi zprostředkovatele, který stojí mezi těmito dvěma znepřátelenými stranami. Děkuji. Děkuji vám. A v tuto chvíli prosím kolega Manu Pineda. Máte minutu a půl. Děkuji, pane předsedo. Pane Borele, na začátku února jste říkal, že zabrání palestinského území Izraelem by se neobešlo bez protestu Evropské unie. A já jsem na, do této oblasti jel těsně předtím, než propukla pandemie. Je zcela zřejmé, že anexe probíhá krok za krokem, aniž by se Evropská unie jakkoliv vyjadřovala. To poslední prohlášení Izraele je to nejhorší, co se zatím stalo. Od Jordánského údolí je to asi nejdrastičtější krok. Je to naplnění plánu, který se připravoval celá desetiletí. A my se v tuto chvíli musíme ptát, co Evropská unie koná. Máme tisková prohlášení, ta jsou úžasná, ale kroky nečiníme žádné. Pane Borele, mohu se vás tady zeptat, na co Evropská unie vlastně čeká, než uzná palestinský stát? Proč už nezrušíme asociační dohodu se Zrálem podle článku 2? Proč neopustíme angažovanost Izraele v jakýchkoliv evropských záležitostech, proč od tohoto neustoupíme, proč nezakážeme produkty z této oblasti. Jediné, co platí, je právní stát a lidská práva. To je jediné, čím se můžeme řídit. Děkuji vám. A v tuto chvíli má slovo Evin Insir na minutu. Děkuji, pane předsedo. EPP se v tuto chvíli zamýšlí nad tím, co zde konáme. Zdá se ale, že EPP o anexi toho moc neví a my v SAD bychom raději aktivně přistoupili k tomu, aby eh, tyto plány na anexy nebyly realizovány, protože když by byly, tak by zmařili mírový proces a možnost eh, znovu obnovení mírového jednání by najednou byla úplně nulová. Podkopalo by to všechny naše plány, došlo by k polarizaci a vyhrocení násilí v této oblasti zabrání území by bylo v rozporu s mezinárodním právem a naprosto v rozporu s článkem 2 asociační dohody EU Izrael. Někteří říkají, že Trumpův plán v Izraeli je vlastně takovým navázáním na to, co se dělo v minulosti. Já bych se chtěla zeptat, pane vysoký představiteli, co míníte udělat, abyste řekli, že my jsme regionem, který je připraven hájit lidská práva v našem regionu, ale nejen v něm, i po celém světě. Děkuji. Děkuji vám. A nyní tuto debatu uzavřeme. E, to znamená rozpravu k třetí třem eh, tématům, kterou jsme zde vedli. A v tuto chvíli bych na toto téma poprosil pana vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, aby se vyjádřil na téma těchto tří otázek zahraniční politické dopady krize, zákon o národní bezpečnosti a reakce EU na možné zabírání území na západním břehu Jordánu. Máte pět minut, to bude to, se, to nevím, jestli mám, mi bude stačit pět minut na reakce na 33 vystoupení. Dovedete si asi představit, že nebudu schopný vše postihnout tak, jak bych býval rád. Jsem moc rád, že se mohu debaty účastnit, ale bylo by bývalo žádoucí vymezit na mé vystoupení více času. Každopádně já se snažím. K otázce Izraele a anexe, zde jsme si vyslechli různá vystoupení, různé pohledy na věc. A já vám mohu říci pouze to, že 25 zemí se celkového počtu 27, které se domnívají, že je to v rozporu s mezinárodním právem. To znamená, že podpořili prohlášení, že by to bylo v rozporu s mezinárodním právem. Proto se táží, proč o tom hovoříme je to proto, že se snažíme zamezit těmto krokům, nebo je to proto, že vlastně neznáme přesně plány Izraele? To se omlouvám, ale my je známe, to je součást koleční dohody, ty jsou veřejné. Plány Izraele jsou celé veřejné a já jsem si vyslechl přímé vysvětlení ministra zahraničí, německý ministr zahraničí obdržel tyto informace napřímo. Nemůžeme se tvářit, že tyto informace nemáme. My je máme. Jenom se chceme vyhnout zhoršení situace v budoucnu. Proč EU eh, e neuznává palestinský stát? Je to proto, že EU nemá co uznávat kohokoliv, nemá tuto pravomoc. Je to na každém samostatném členském státu se rozhodnout, jaká opatření podnikne je potřeba říct, že nesmíme házet flintu do žita. Uvidíme. Není zde zatím jednomyslné vyjádření. Nemohu říct, že by bylo takové jednomyslné vyjádření, protože zkrátka není. A kdyby bylo, bylo by to v rozporu s mezinárodním právem. My nechceme takto konat. Co se týče Hongkongu a Číny, nemohu než s vámi souhlasit. My se snažíme maximálně uh, zajistit dodržování mezinárodních dohod, je to systém nastavený Spojeným královstvím, je to nejen o dodržování dohod a hodnot a principů, ale je to v našem nejlepším zájmu. Mm, vztahy s Čínou se budou řešit na příštím summitu. Já jsem se k ním vyjádřil, vy jste se k ním vyjádřili. Ale v tuto chvíli se soustřeďme na velmi důležité téma, na které jste rovněž upozornili. Myslím, že to byl pan Butekov a další, kteří legitimně tvrdí, že tato krize vedla ke krizi vedení ve Spojených státech. Najednou se objevily různé slabiny v institucích, v mezinárodních stazích. Situace je skutečně taková. A já se upřímně domnívám, že Evropská unie nemůže tuto situaci ignorovat. Musí vyslovit vlastní stanovisko. Když hovoříme o strategické autonomii, tak to je přímo návazné na to, co jste říkali, že na dodávkách léčiv jsme nadměrně závislí Teď jsme si uvědomili, že naše závislost je ještě větší, než jsme se domnívali. Musíme strategickou autonomii podnítit, podpořit a musíme zachovat naše principy a hodnoty. Musíme si udělat naprosté jasno ohledně toho, o co usilujeme. Ať už se vám to líbí nebo ne, nebudeme vždycky souhlasit se, se stanoviskem Spojených států. Často jsou to jednomyslná, jednostranná prohlášení, my s nimi často nesouhlasíme a pak prostě souhlasit nemůžeme. Například pokud jde o mezinárodní trestní soud. Zde souhlasit nemůžeme a já doufám, že se se mnou v tomto Evropský parlament stotožní. Eh, Musíme samozřejmě se snažit o jednotu na, transatlantických vztahů. Rozhodně s Čínou zase nezdílíme stejný politický systém, ale to neznamená, že máme být jakými si rivaly Číny v různých oblastech, v různých otázkách. Nakonec je třeba dosáhnout nějaké dohody. pokud jde o to zbrojení, to nikdo nechce podporovat. Jsou zde bohužel konflikty, které musíme řešit a v některých případech je zbrojení nutné. Například napadení obyvatel v malých vesnicích v Mali. To, takovéhle usnesení jim vyšle určitý signál. Tam jsou zbraně nutné. Já si myslím, že je nejlepší, aby ty jednotky každého státu byly dostatečně vybaveny. A to znamená i vybaveny zbraněmi. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Pane místopředsedo komise tím uzavíráme tuto společnou rozpravu. Budeme hlasovat. o zákonu o národní bezpečnosti ČLR pro Hongkong a potřeby toho, aby EU hájila vysoký stupeň autonomie Hongkongu. Toto hlasování proběhne zítra. Nyní eh, budeme pokračovat následující rozpravou jenom za vteřinu. Minister? Yes. Okay. So, liebe Kolleginnen und Kollegen. Vážení kolegové, vážené kolegyně, předtím, než budeme pokračovat eh, rozpravou, chci zahájit eh, následující hlasování. Tady je první hlasování otevřeno od 10.30 do 11.45. Platí stejná ustanovení jako včera. Všechna hlasování jsou jmenovitě. Můžete tedy hlasovat eh, nebo vidět to na dokumentu 1, eh, který je zveřejněn na stránce eh, plenárního zasedání. Posílá se to písemně výjimečně přijímáme maximálně 400 slovní vysvětlení hlasování. Takže první kolo hlasování je zahájeno, můžete hlasovat od této chvíle do 11.45. Výsledky budou vyhláse, vyhlášeny ve 14 hodin 15 minut. A nyní tedy, kolegové a kolegyně, pokračujeme v rozpravě. Další bod na pořadu jednání je prohlášení Rady a komise boj proti dezinformacím o koronavirovém onemocnění COVID-19 a dopad na svobodu projevu. E, jenom v krátkosti vás upozorňuji na to, že e, zde se nemůžete tedy spontánně hlásit o slovo, ani nedostanete modrou kartu. Jako vždy zase začneme zástupci rady. Má slovo paní kolegyně Brňač, prosím. Thank you, president. Děkuji, paní předsedkyně. Vážené dámy, vážení pánové, výjimečná koronavená krize ve světě je doprovázena bezprecedentní infodemií. Naši občané jsou zaplavováni špat, chybnými nebo eh, nesprávnými informacemi. To vede nejenom k dezinformacím, ale k tomu, že to přímo ohrožuje jejich životy. Rada zdůrazňuje toto riziko a také potřebu zintenzivnit snahy boje proti této dezinformaci. Je potřeba úzké spolupráce evropských institucí, členských států i sociálních platform. Na radě existuje konsenzus ohledně potřeby eh, efektivnějších metod pro řešení dezinformací, aniž bychom bránili ochraně základních práv. Eh, naše silná a koordinovaná. Eh, naše kroky tedy musíme koordinovat s našimi, nebo kombinovat s našimi demokratickými eh, právy na svobodu médií a svobodu projevu. Eh, členské státy, instituce EU i občanská společnost tedy se vyzývají, aby bojovali proti těmto dezinformacím. Už jsme udělali mnohého ve spolupráci s členskými zeměmi Máme task force a systémy e, rychlé reakce, které jsme ustanovili po evropských volbách minulý rok. My podporujeme všechny tyto, to, všechno toto úsilí e, komplexní postup na všech úrovních je potřeba, abychom řešili výzvy těchto dezinformací. Tady jde o potřebu monitorování a analýzy Eh, veškeré, veškerých eh, manipulativních rozhraní je potřeba dodržovat také jasná pravidla, eh, pluralismus médií a kvalitu žurnalistiky a také je potřeba zvětšovat povědomí o těchto problémech u evropských občanů. Instituce i členské země by měly i nadále spolupracovat se sociálními platformami, aby dosáhly větší zodpovědnosti, transparentnosti a to ohledně řešení eh, této eh, problematiky dezinformací. Systematický přístup je potřebný a zdůrazně také nedávné sdělení, eh, které říká, že je potřeba poskytovat korektní fakta. To vlastně platí pro celou koronavirovou krizi a navrhuje také další konkrétní kroky. Předsednictví bere tuto dezinformační krizi velmi vážně a my také se snažíme o velmi úzkou spolupráci s členskými státy, orgány, evropskými institucemi, orgány, mm, agenturami mezinárodními, eh, organizacemi jako je VHO a další. Od ledna jsme zaktivovali eh, uspořádání pro eh, rychlou reakci, v, eh, tedy co se týče pandemie COVID-19. Tady šlo o konzulární záležitosti zdraví a občanskou ochranu v tomto rámci. Dezinformace byla jedna z témat, kterým jsme se věnovali. Věříme, že dezinformace a její kampaně mohou taky porušovat naše snahy o Eh, uvolňování nebo rozvolňování těch přísných opatření, které jsme museli přijmout. Eh, to tedy eh, vyžaduje práci i naší třeba task force, která bojuje proti hybridním hrozbám. Eh, také, má, také proběhly různé videokonference ve složení nejrůznějších ministrů, ministrů spravedlnosti. Eh, musíme tedy všichni spolupracovat společně, abychom posílili naše nástroje, které máme k dispozici, ale také naši odolnost vůči těmto dezinformacím. Eh, dezinformace týkající se covidu jenom zhoršuje už dřívější Mm, rozdíly mezi přístupy ve východní západní Evropě a také na, na severu a jihu Evropy. Tady jde tedy o to, abychom se opravdu snažili posílit eh, spolupráci v boji proti dezinformacím na všech frontách. Jak jsem řekla na začátku, když bojujeme proti dezinformacím, nesmíme zapomínat na to, že tady je rovnováha mezi právy občanů, aby byli řádně informováni. Musíme také zajistit svobodu projevu a médií v návaznosti na pandemii COVID-19 a výjimečné situace řada členských států přijala eh, daleko sáhlá opatření, která eh, musela eh, okamžitě chránit zdraví občanů. Mnoho z těchto opatření měla zásadní dopad na základní práva demokracie a právní stát. Je proto zásadně důležité, abychom zajistili, že to zůstane proporcionální vůči cílům, aby to bylo časově omezené, a aby se to tedy eh, podřizovalo běžnému přeskumu naléhavá opatření, které byla přijata, nesmíme používat jako mm, záminku pro to, abychom porušovali eh, dále lidská práva. Je zásadně důležité, aby eh, vlády podporovala práci, podporovaly práci nezávislých médií demokratická diskuse, mediální svobody a role občanské společnosti. To všechno si zaslouží speciální pozornost. E, tohle všechno tedy těmu tomu všemu se věnuje rada. Děkuji. Děkuji mnohokrát paní státní tajemnice a nyní Eh, je mi potěšením přivítat hned dva vicepředsedy nebo vicepředsedkyně komise. Máme zde pana vicepředsedu a vysokého představitele pana Borela a také paní vicepředsedkyni Jourovou. Velmi nás těší, že jste mezi nás přišli oba dva. A nyní tedy dám slovo vysokému představiteli Borelovi. Thank you. Děkuji. Eh, paní předsedkyně, vážení poslanci, je eh, skutečně evidentní, že tato pandémie je doprovázána jakousi infodemí, tedy pandemí informací. Máme tady vlnu zavádějících informací, exponenciální růst cílených operací zahraničních aktérů. Zase jsme viděli, že ty dezinformace mohou dělat skutečné škody. Například případě pandemie, která ovlivňuje eh, zdraví, je to ještě nebezpečnější. Mm, měli jsme dezinformace, které říkají, že když budete pít dezinfekci, tak vyléčíte um, um, očistící prostředky, tak vylečíte covid. Nebo že mytí rukou nepomůže. Také to může vyvolat zločin například eh, vandalismus proti infrastrukturám 5G v některých členských zemích, třeba v Nizozemí. Eh, v březnu 2020 evropští lídři vyzvali komisi a um, externí eh, služby, externí akce, aby začaly jednat. V červenci jsme mm, byly nás, následovaly další informace, které souvisely s pandemií Um, toto sdělení do, shrnuje, co udělala Evropská unie v boji proti dezinformacím a jak zvýšit úsilí. Informace neznají hranic. Demokracie eh, na západě byla cílem dezinformací, což zdůrazňuje význam mezinárodní spolupráce, takže se budeme nejprve věnovat externí dimenzi infodemie byla, nebo epidemie tedy byla využita státními, nestátními aktéry, dezinformace z Ruska, se šíří se konspiranční teorie, eh, orchestrované, eh, koordinované dezinformační kampaně v údajným nedost, údajném nedostatku solidarity v EU a zasevání zmatku. I Čína se toho účastnila. Ruské zdroje jsou stará, staré, to je stará věc, ale Čína byla aktivnější. Čínské zdroje propagovali image ehm, toho, že jsou lepší, že mají lepší systém, lépe vybavení na řešení pandemie a ehm, tak dále. Propaganda. Mm, jedna věc, ale myslím, že jsou hranice. Jedna věc je vysvětlovat, že jste nejlepší, a druhá věc je obvinovat a rozdělovat jiné. Současně je tady riziko, že vlády využijí pandemii jako výmluvu na omezení základních práv a svobody projevu. Někteří eh, kolegové o tom mluvili. Evropská unie se tomu musí postavit. Ale co mm, se udělalo proti těmto trendům? Užívali jsme diplomaci v našem sousedství na západním Balkáně například externí služba eh, eh, řeší eh, publikování pravidelných zpráv a sdílí svá zjištění s členskými státy a mezinárodními partnery, občanskou společností a médií. kolegové v externí službě dělají velice obtížnou práci v této věci dobře jsme využili tady nástrojů, které máme eh, na boji proti dezinformacím. Mobilizovali jsme systém rychlého varování, které eh, spojuje členské státy a instituce, instituce. A to je velice cená eh, síť a od vypuknutí pandemie byl věnován prostor výměně informací o dezinformacích, které souvisí s virem. Máme další nárůst spolupráce s mezinárodními partnery, NATO, G7, mechanismus rychlé reakce a také ehm, mm, jsme spolupracovali s důvěryhodnými partnery. Do budoucna budeme zintenzivnit naše úsilí v strategické komunikaci, veřejné diplomaci a sdílení nejlepších praxe v boje, o boji proti dezinformacím a mm, zintenzivníme také e, fungování systému včasného varování, spolupráce s soukromým sektorem, mm, monitorování operací, které e, omezují svobodu, aby bylo bezpečnější mediální prostředí. Nemáme specifický program pro nástrojem pro stabilitu a míru na podporu regionálních vlád, abychom odhalili dezinformace, které mohou vyvolávat další napětí. Mohl bych zajít do větších detailů, ale myslím, že je na čase nechat to na e, místo předsedkyně pro transparentnost a hodnoty paní Věře e, Jourové, aby pokračovala v další práci e, hledně sociál, platform sociálních médií a další oblasti spolupráce. Děkuji, pane předsedo. Nyní má slovo paní místo předsedkyně Jourová. We have just heard... Děkuji. Právě jsme se vyslechli vystoupení Josefa Porela, který hovořil o základních parametrech a nastavení toho, čemu říkáme in, infodemie, místo pandemie, která propukla a vedla k dalším aspektům. Proto jsme připravili toto sdělení. Je to sdělení, které se nazývá uvedení věcí na pravou míru, uvedení skutečností na pravou míru. Chceme vysvětlit, jaké kroky byly zatím podniknuty. V kontextu covidu jsme co se týče boje proti dezinformacím, nezačínali úplně s prázdným stolem. Už jsme měli řadu věcí připravenou. Druhá věc je seznam úkolů pro všechny zúčastněné, zvláště pro ty, kteří pracují na platformách. A zde řešíme zdroje dezinformací, kdo je šíří obecně a na koho jsou tyto informace zacíleny. Josef hovořil o zahraničních zdrojích dezinformací a já jsem velmi ráda za to, že to takto zaznělo. Já myslím, že geopolitické uh, otázky se mohou vyřešit pouze tehdy, pokud budeme dostatečně asertivní, ale musíme si udělat pořádek i u, před vlastním Prahem. Musíme vypracovat právě proto to činíme vlastní komunikační strategii, jak hovořit o našich eh, postupech a myslím, že je na čase, abychom se věnovali této otázce, abychom nedovolili ostatním okupovat tento prostor. Teď pokud jde o komunikační kanály, které se využívají pro šíření dezinformací. Jsou to hlavně online platformy a já vítám opatření, která byla učiněna v rámci této krize. Jsou zde jasně nastavené závazky. Myslím, že skutečnost, že spolupracujeme s těmito platformami, že s nimi připravujeme etický kodex, to si myslím, že pomohne rozběhnout naše politiky rychleji. Jsou zde návaznosti na Světovou zdravotnickou organizaci. Jsou zde nastaveny mechanismy, jak odstraňovat například inzerci, která se opírá o nekalé praktiky. Tyto kroky už vedly k určitým výsledkům. Google již odstranil 80 milionů reklam v souvislosti s koronavirem. Musíme zajistit transparentnost a jasné nastavení odpovědnosti. Občané musí vědět, jaké informace se k ním dostávají a z jakého zdroje se k ním dostávají. Naše společné sdělení apeluje na platformy, aby podpořili své kroky a každý měsíc referovali o tom, jak se postarali o odstraňování dezinformací. Nebudou takto referovat komise, budou referovat veřejnosti, aby se každý mohl přečíst, co se děje na síti na koho jsou tyto dezinformace cílené. Lhání není nic nového a není to ani nic hrozivého jako takového. Co mi připadá naopak hrozivé je to, že velmi často se tomu podvolíme. Musíme být odolnější společnost, musíme podporovat nezávislá sdělovací prostředky, musíme podpořit prověřování informací Komise k tomu přijala plán, budeme zde mít je, samostatnou kapitolu, jak zvýšit odolnost naší společnosti, například prostřednictvím vzdělávání, podpoříme prověřování informací a to by se mělo dít prostřednictvím nedávno ustavené observatoře. Vy, my vyčleníme 9 milionů euro pro výzkumné uzly v členských státech. Také musíme hovořit v tomto kontextu o svobodě projevu. Předpisy, které stanoví trestní sankce za šíření dezinformací, jsou uměrné. Neuměrné sankce by ovšem zase mm, podkopaly odpovědnost a každý novinář by musel provádět jakousi autocenzuru a došlo by k narušení svobody projevu. A to není evropský způsob. To je něco, co by nás eh, zvnitřku poškodilo. Proto musíme zajistit nezávislá média, informované a odolné občany, kteří vědí, komu mohou věřit. A já na tom trvám. Myslím, že to je zásadní část našich politik. Já si nepřeji, vytvářet jakékoliv ministerstvo pravdy. Víte, že jsem před rokem 89 žila v systému, kde nebyl žádný pluralismus sdělovacích prostředků, kde existovala jenom jedna jediná pravda a jiné názory nebyly akceptovány. Je tedy třeba zajistit eh, svobodu projevu v demokracii a postarat se i o řádnou hospodářskou soutěž. Občané musí těžit z odpovídající hospodářské soutěže. To je velký úkol naší komise my pracujeme na aktu pro digitální služby, do kterého rovněž chceme tyto úvahy promítnout. Chceme tam řešit um, škodlivý a nezákonný obsah, včetně dezinformací. A v tomto kontextu si velmi cením toho, že můžeme na věci spolupracovat s výborem Evropského parlamentu. Myslím, že spolupráce tohoto typu může přinést ovoce. Děkuji vám. Ganz herzlichen Dank, Frau Mnohokrát děkuji, paní vicepředsedkyně. Nyní přichází rozprava. Takže nejprve za politické skupiny, za PPE, Vladimír Binčík, prosím. Děkuji mnohokrát. Paní předsedkyně, paní vicepředsedkyně, paní ministrině, covidová krize pouze zdůraznila fakt, že dezinformace mohou zabíjet lidi, se jako zabíjí demokracii. Musíme bojovat proti šíření lží v našem veřejném prostoru mnohem systematičtěji. V našem boji proti dezinformacím musíme mít jasné evropské kroky. Tady se jedná o dezinformace zejména tedy z Ruska a Číny a my musíme jedním hlasem zavrhnout eh, tyto eh, snahy a zdůraznit evropský způsob života. My potřebujeme robustní kroky vůči eh, sociálním platformám, které šíří tuto dezinformaci. Není to tedy pouze otázka zahraničně politická. Musíme se také zamýšlet nad rámec stávající krize a musíme eh, přijmout jasnou a také legislativní, eh, jasné legislativní kroky, tak aby sociální platformy se chovaly zodpovědně a eh, jasně podávali zprávy o svých snahách boje, boje proti dezinformaci. My všichni v Evropě musíme chránit fakta před lžemi. Vědu, vědecká fakta, před eh, mm, také před, před lží a tohle to tedy zvládneme udělat jenom společně. Děkuji mnohokrát, pane Bilčík. A nyní za skupinu SAD paní kolegyně Piry. Děkuji, paní předsedkyně. Šíření dezinformací a falešných zpráv je přímou hrozbou pro demokracii. Ničí to naše hodnoty a ovlivňuje naše zájmy. Během pandemie, tak jak říkala paní ministrině, dezinformace vede přímo k ohrožení životů. Ale nejenom tyto smrtelné dopady, ehm, zas, tyto smrtelné dopady ale nezastavily aktéry od šíření dezinformací, ať, ať už to přichází z Číny nebo z Ruska, eh, ty dezinformace byly masivní. Hybridní válka nikdy nemůže být strategií, ale zejména ne v době eh, celosvětové zdravotní krize. Eh, takže eh, strategie, kterou předkládáme, je velmi je důležitá. Eh, potřebujeme přísné zákony. Tady došlo k bezprecedenčním útokům a tedy vyžadují tedy bezprecedenční reakci my dnes budeme hlasovat o ustanovení speciálního výboru proti zahraničním vlivům dezinformací a naléhavé tedy kroky jsou jediným způsobem, jak chránit evropské demokracie a Evropský parlament je připraven eh, sehrát svou roli. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Nyní kolegyně Pagadzaur Tundua. Děkuji. dny, kde je nejvíce dezinformací. To, je, to jsou také dny, kde evropské instituce nemohou eh, tedy odpovídat na obavy občanů tak efektivně, jak by si přáli. Protože zde existuje určitá strategie pro podkopání právního státu demokratických systémů. To ovlivňuje celou naši schopnost eh, bránit se takovýmto útokům a strategiím. Takže Tady v podstatě vzniká eh, něco jako lidé, kteří jsou úplně závislí na těchto lživých zprávách, eh, které se šíří internetu, na internetu. Eh, na internetu také vznikají skupiny fanatiků, kteří fanatizují celý veřejný prostor a oslabují, podkopávají naše demokracie straší lidi, protože křičí hlasitěji. My musíme chránit svobodu projevu a ty pandemické fanaty, před pandemickými fanatiky. Potřebujeme nějakou jasnou eh, strategii, abychom se účinně bránili a vyhráli tuto bitvu. Děkuji mnohokrát, paní kolegyně. Nyní pokračujeme. Slovo má pan Deman za skupinu ID. Vážení kolegové, nacházíme se v nebezpečné situaci. Orgány hrozí, že podkopou základy západních demokracií. Evropští komisaři hovoří o akčním plánu eh, proti dezinformacím. Tady máme strategické komunikace, task force, eh, systém eh, rychlé reakce a oznamování taky soukromý sektor se tedy obrací na, nebo se, se mění v někoho, kdo bojuje proti dezinformacím. Koho chleba jíš, toho píseň zpívej, je tady takové moto. Ale kdo budou příjemci? Veřejnost stále méně věří tradičním médiím a tradičním stranám já říkám, zastavte cenzuru, která v podstatě jenom se e, tváří, schovává pod jiným jménem. E, děkuji. A nyní má slovo eh, pan kolega Lagodinský za zelené. Děkuji mnohokrát. Mělo by nám všem být zřejmé, že není ta stříbrná střela, která vyřeší všechny problémy najednou. Ehm, my v Evropě musíme jasně říci, že tedy eh, máme nějaký výchozí bod a tím výchozím bodem je chránit demokracii před poškozením. A naše strategie by měla být tři kroky a měla by být hol- holistická. Za prvé, bojovat proti geopolitickým útokům z vnějšku. Za druhé, vzdělávat spotřebitele jak tisku, tak internetu. A za třetí, eh, ochránit eh, svobodu projevu a médií. Minulý týden jasně ukázal, že zde nasměrování evropských institucí. Já děkuji panu Borolovi za to, že to takhle správně předlal. Tady nejde pouze o falešné zprávy, tady jde vlastně o boj narrativů a Teď je také otázka, jak můžeme skončit v nedemokratické pasti. Proto kriminalizace takzvaných eh, misinformací o covidu jako v Maďarsku pokusy o ovlivňování svobody médií v Polsku, nebo, e, otázky, nebo to, co se děje v Bulharsku, e, stíhání e, těch, kteří upozorňovali na, na nedostatek léku a tak dále. Tohle to všechno jsou obrovské problémy, takže my, když bojujeme proti dezinformaci, tak musíme chránit demokracii, ne ji ničit. A anonymita je dobrá věc na internetu, chrání Ehm, ženy, menšiny, opoziční hlasy na internetu a proto bychom se jí neměli vzdávat. Ještě jedna věc ke vzdělávání. Měli bychom investovat více do vzdělávání, spravedlnosti a systému hodnotu a neměli bychom to škrtat o 20%, jak to plánuje následující finanční rámec. Musíme se zaměřit hlavně na občanskou společnost a vzdělávání. To je cesta, jak chránit demokracii. Děkuji. Eh, bude pokračovat kolega Busedy Vilalba. Eh, děkuji, pane předsedo. EU má krizi kredibility, která je bezprecedentní od Brexitu v roce 2016. Některé instituce se domnívaly, že Nedostatek kredibility je z důvodu externích dezinformačních kampaní, ale ten ne vychází od tamto, Lži existovaly vždy a eh, to pocházely od mocných. První stránky Bible hovoří o hadovi a jeho roli, eh, co udělal Adamovi a Evě. Ehm, cenzura a e, omezování svobody projevu. Já se obávám, že ty takzvaní fact-checky e, nám budou říkat, co je pravda a co ne. A to jsou soukromé podniky, které budou možná dostávat finanční pomoc, ale mají vlastní finanční zájmy. Krize korona nám ukázala, že nikdo není neomylný a spousta lidí e, vydala dezinformace. Čína, VHO, naše vlastní e, vlády a média a věřit, že tento parlament bude produkovat pravdu, eh, je arrogantní a neakceptovatelný, stejně jako byli arrogantní Adam a Eva. Děkuji. Kolšího eh, kolegu tady nevidím, takže další řečník bude mm, kolega Tomak. Máte slovo? Děkuji. Je evidentní, že během této doby více než eh, korona krize jsme byli eh, konfrontováni jiným šokem. Pandemie dezinformací je šokem. Je třeba to říci, protože nemůžeme obcházet hm, pravdu v podobné situaci. Hm, fake news pocházejí z Ruské federace. Ehm, v Rumunsku, Polsku víme, jak se Rusko specializuje na dezinformace. Tento útok, pane Borel, je tvrdý útok na evropskou kohezi. Jak jste řekl, ehm, je tady angažovanost, ale musíme také eh, od